E, dobré odpoledne, začneme. Jsme u bodu 9, Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik, za aspekty zaměstnanosti a růstu ve výročním e, přehledu. Toto je náš první e, přeskum a já dám slovo paní Tuma, která je zpravodajkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Upřímně řečeno, e, nemyslím si, e, že by dávalo smysl e, pokračovat jménem kolegů, kteří přišli Máme tady zpravodaje, máme tady stínového, stínové zpravodaje, vy jste předsedkyně, takže my tu práci vlastně udělat můžeme. Nicméně, mně to připadá, jako kdybychom si o tom povídali někde v kavárně kolem jednoho stolu. Vysvětlíme Eh, si své jako počáteční pozice, můžeme to klidně udělat někde jinde. Já nevidím smysl eh, dělat toto jednání v sále, kam se nikdo další neobtěžoval. Takže záleží na vás, paní předsedkyně, pokud eh, budete názoru, že bychom měli pokračovat, tak v pořádku, ale já se tomu tedy podvolím pouze jako pro to, abych splnila povinnost. Any other... Někdo další? Nějaké reakce k tomuto návrhu? Eh, paní Tolma, prosím. Děkuji vám. Ano, tady jsem. No. Dovolte, abych k tomu řekla eh, pár slov k tomu evropskému semestru. V letošním roce eh, byl ten balíček vydán 16. listopadu a e, návrh zprávy má vlastně předložit stanovisko k těm funkčním aspektům e, zprávy o výročním růstu za rok 2015. Máme nějaké pozitivní zprávy a je tady odůvodněné, e, odůvodněné naděje, že tady Evropa zažívá oživení, ale to je ohroženo. Na druhou stranu vzniklo 8 milionů pracovních příležitostí, nezaměstnanost klesla na 8,5 eh, v září a nezaměstnanost ve skupině od 20 eh, do 24 eh, tvoří 71,1 což je lepší než v roce 2008 ale potřebujeme další úsilí, abychom docházeli vlastně zaměstnanost posunout na 75 do roku 2020. Takže Eh, v mé návrhu zprávy jsem se zabývala několika závažnými tématy spojenými se zaměstnaností. Nejprve je třeba eh, posílit implementaci záruky pro mládež. Za druhé, eh, i nadále implementovat ty na, cíleně šité, šitá opatření a potom zase sladit ty kvalifikace a dosažené vzdělání s nároky trhu omlouvám se, říká řečnice, eh, vyškolit eh, a udržet eh, a také vzájemné uznávání Eh, diplomu a také digitální dovednosti. To jsou všechno priority. Otázka jako eh, inspekce práce a tak dále eh, by, měly, by měla být vyřešena v tom smyslu, aby tyto orgány měly dostatečně velké zdroje, aby mohly také oni přispět k tomu, že se posuneme od šedivé k, čer, k normální ekonomice. A pak je tady otázka stimulů. Eh, protože daňové systémy by neměly eh, v tomto směru být eh, překážkou. Tržní politiky musí být realizovány v těsné součinnosti s sociálními partnery. Já ve své zprávě dokazuji, že lidé, kteří jsou ohroženi, je, je, je to stále velké množství, 119 milionů lidí v Evropě v roce 2015 stálo na eh, hranici tedy chudoby. Vytváření pracovních příležitostí je důležitým mechanismem pro boj proti chudobě a vytváření mikro, malých a středních podniků v tomto musí hrát zásadní roli. Vzhledem ke stárnutí evropské populace musíme zajistit, aby udržitelnost sociálních systémů nebyla prázdným slovem a aby se eh, i starší občané Eh, eh, více stávali aktivními příslušníky své společnosti. Pak je tady také otázka lepšího přístupu k finančním eh, prostředkům, aby mohla růst podnika, aby mohlo růst tedy vytváření dalších podniků na různých úrovních a rovněž se domnívám, že v kontextu boje proti chudobě by členské státy měly vytvořit jakési minimální sociální standardy a že ty další státy by v tomto úsilí měly podporovat. Doufám, že tomu tak bude. Děkuji eh, za vaše případné připomínky a doplnění. Děkuji vám. Jenom krátkou eh, poznámku k paní Ribeiros. Vždycky máme tento problém prakticky na všech výborech eh, ve čtvrtek odpoledne. Ty čtvrtky odpoledne jsou prostě takové. Teď jsme všichni vyčerpaní, hledíme k těm Vánocům a snažíme se prostě přežít, abychom eh, také ještě mohli čelit všem těm hlasováním příští týden ve Štrasburku samozřejmě, že tohle není dost dobré. Absolutně s vámi souhlasím, ale prostě není tady až tak eh, Eh, velký prostor eh, k, to nějak, k tomu nějak eh, něco, na tom nějak něco změnit. Prostě pořad jednání je speciální disciplína, víte, jak je to problematické s sály a tak dále. Paní Toma už začala a můj návrh je, abychom prostě to všechno uh, dokončili. Celá řada lidí eh, prostě sleduje eh, toto jednání ne přímo v sále, ale jinde. Jsou tady jiné způsoby, jak být přítomen. Takže eh, to je jenom v odpověď na váš návrh. A teď vám tedy dávám slovo k této zprávě. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. A musím říct, že respektuji vaše rozhodnutí, je to vaše rozhodnutí, paní předsedkyně, já svou povinnost splní, protože chci respektovat vás a také svoji kolegyni eh, Tun. Takže vidíme tady první návrh evropského semestru. To jsou tedy z naší strany úplně první připomínky a e, já bych už teď chtěla poděkovat Janě za veškerou odvedenou práci, e, za dobrou zprávu. Každopádně máme před sebou velkou rozpravu, určitě zajímavou, jak na tom Evropa je, jakou bychom chtěli Evropu mít v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. A to není žádné od e, nějaké jaksi malé téma. Eh, já samozřejmě budu předkládat eh, časem i v písemné podobě určité pozměňovací návrhy. Musíme ten celý proces evropského semestru učinit legitimním. Nemůžeme eh, vlastně E, to mít, e, to, nechat dospět do situace, kterou už jsme zažili, kdy Portugalsko a e, Španělsko jsou prostě zády ke dveřím, zády ke zdi přitlačeny k nějakým sankcím a tak dále, které absolutně nikdo nechápe a celý ten proces by mohl obě země ohrozit, takže musíme opravdu zajistit důvěryhodnost evropského semestru. Ekonomické oživení zůstává i tak velice křehké a a musíme eh, my eh, hledat cílové eh, parametry, hlavní cíle pro Evropskou unii, což je zaměstnanost a růst. Tři pilíře. Za prvé investice, za druhé strukturální reformy, které jsou udržitelné a dlouhodobé a za třetí politiky, které jsou odpovědné. Naším cílem je zaručit především a hlavně, aby tady existovala kvalita a kontinuita evropského sociálního sociálního modelu. Pokud toto nedokážeme, pokud nedokážeme udržet tyto tři pilíře jako náš základ, tak prostě uvádíme v nebezpečí evropský sociální model. Ohrožujeme ho a e, mohl by se ohocnout opravdu v nesnázích, pokud tomu už tak není. Takže dobře, hovoříme o oživení, ale komponent sociální ekonomiky by v tomto oživení měl hrát zásadní roli. Je velmi důležitý. Dva miliony podniků zaměstnává 14 milionů zaměstnanců. 7 veškeré ekonomiky Evropské unie je v sociálním podnikání. Toto je podnikání, které má zásadní roli při eh, prosazování evropského modelu. Jedno klíčové téma je, jak vytvořit nutné podmínky, abychom zajistili, že naše firmy, budou mít možnost zvýšit svou produktivní kapacitu. A když hovoříme o produktivitě, tak velmi často e, vlastně uvažujeme pouze o vztahu mezi produktivitou a počtem hodin. Ale je třeba si uvědomit, že zásadní věc je, aby produktivita byla efektivní, aby byla účinná. A čím e, účinnější bude, e, tím lépe a budeme k tomu potřebovat samozřejmě především lidské zdroje. Takže o lidské zdroje jde, abychom zvýšili eh, efektivitu. Jak to, eh, za, eh, jak to zajistit? No, můžeme postupovat preventivně, to znamená vzdělávání a odborná příprava, e, To jsou iniciativy, které musí být sladěny s potřebami e, sociálních e, partnerů a jejich požadavky. Musíme myslet i na odbory a to je poměrně velký e, sektor. Pak jsou tady vlastně zaměstnanecké služby a další e, zúčastněné strany, které by měly všechny pracovat v součinnosti, abychom zajistili, že znalosti a dovednosti našich mladých budou odpovídat požadavkům zaměstnavatelů. Podle OECD 25 všech e, evropských pracovníků má neodbitný pocit, že jejich znalosti a dovednosti jaksi neodpovídají potřebám trhu. Což ovšem neznamená, že jejich znalosti a dovednosti jsou nižší či vyšší než ty někoho jiného, ale je tady prostě nesoulad mezi tím, co lidé eh, si osvojili a tím, co potřebují zaměstnavatelé. A toto je situace, kterou zažívají na vlastní kůži ehm, eh, mnozí eh, evropští pracovníci, dohromady nějaká čtvrtina všech. Chceme zvýšit zaměstnanost, takže mm, jsme v zásadě na dobré cestě, ale podle údajů z druhé čtvrtletí roku eh, máme míru zaměstnanosti, která se čím dál tím jaksi zvyšuje. Vypadá to, že tady je jakési světelko na konci tunelu a že bychom mohli dosáhnout cílů strategie 2020. Ale musíme být velice obezřetní, co se týče těch podmínek, které jsem eh, zmínila. Naše představa musí být soudržná. Musíme se především zabývat těm méně méně vybaveným eh, regionům, těm eh, znevýhodněným regionům, nejvzdálnějším regionům, které zažívají zvlášť velké potíže při eh, těch snahách o rozvoj. Napříč EPP je tady silný pocit, že hlavní princip by tu měl být princip rovnováhy mezi ekonomickými a sociálními záležitostmi. Neměli bychom ztrácet ze zřetele, že ekonomika by měla být ve službách občanů a hlavní směry evropského semestru, co se EPP týče, by měly být takové, aby tady byl pozitivní, eh, jak, aby tady existovala pozitivní návratnost. Pokud eh, budeme schopni zajistit tu správnou rovnováhu a pokud to bude takto odro, eh, od, se odrážet v naší zprávě, tak budeme moci úspěšně završit zvýšit své úsilí. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji vám. Maria Arena je stínovou zpravodajkou za SAD. Nás zastupuje někdo? Vy, pane Pirinský? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste se na začátku zmínila že toto zasedání je prvním krokem eh, k projednání tohoto návrhu zprávy. Asi chcete říci, že se budou ještě eh, prodiskutovávat eh, pozměňovací návrhy, což bude druhá rozprava, až už budou k dispozici pozměňovací návrhy. Protože já souhlasím se svou kolegyní. Toto nemůže být skutečná rozprava, když se nás tady tak málo. Všichni samozřejmě jsme velmi vděční zpravodajce za její práci, ale zcela jasné je, že toto téma, roční analýza růstu, hlediska zaměstnanosti a sociálního hlediska, to je přece mm, ústřední téma našeho výboru a je přece nutné, aby eh, to výbor náležitě prodiskutoval toto téma pokud jde o samotnou zprávu, paní předsedkyně. Je to takový celostní pohled na tuto tématiku z hlediska pravomoci našeho výboru a zahrnuje to hlavní aspekty. Já bych navrhl nebo aby byla zpráva poněkud optimističtější, ostupeně optimističtější z hlediska čísel, které se týkají míry zaměstnanosti, pokud jde o opatření, která se e, přijímají. Potřebujeme ovšem podrobnější, analytičtější pohled na situaci za e, která stojí za těmi na první pohled eh, příznivými čísly. Situace v zaměstnanosti v mnoha případech je to spojeno s různými eh, takovými zdánlivými eh, pracovními místy, nepravými pracovními místy, anebo Eh, nestabilními pracovními místy. Čísla ukazují pokles v, eh, v celkových číslech. Ano, to je pravda, to musíme uznat, eh, ale musíme vidět, jaká je zatím skutečná realita. Hlavní obavy, které sdílíme, jsou v tom, že oživení, o kterém hovoříme, je v nejlepším případě velice eh, nestabilní, nejisté, okrajové a eh, nemá to skutečně dynamický dopad na pracovní trh, nedynamizuje to vytváření pracovních míst, nemění to kvalitativně celou situaci. Já tady podporuji text, který apeluje, aby se analýza zaměřila, myslím, že je to odstavec 8, aby se zaměřila analýza na nelegální práci, tedy pracovní inspektoři a příslušné orgány by se na to měly zaměřit. To je zcela aktuální. A mám ještě pozměňovací návrh, který tyto věci posouvá ještě trošku dál a zdůrazňuje potřebu vytvořit platformu pro nelegální práci, neregistrovanou práci. A ehm, tady existuje velmi ambiciozní pracovní plán. Proběhly již určité semináře, které se dívaly na eh, různé aspekty nelegální práce a to si myslím, že by také bylo dobré zmínit. Myslím, že komise musí sehrávat velmi aktivní úlohu. A e, musí toto e, být považováno za podpoření komise v této práci. Nechci nějak v tuto chvíli rozsáhle hovořit a opakuji, je nutné, aby proběhla skutečně náležitá rozprava. A to, co řekla paní Ribeiro, to si opravdu zaslouží náležitou pozornost. Jsou případy zemí, eh, eh, které jsou ještě v programu, nebo které se právě dostávají z programu, nebo ve kterých je velmi nízká úroveň odměn, které eh, jsou podrobeny eh, opatřením, která neodpovídají eh, té situaci. Vytváří takový dojem, že Evropská unie nenaslouchá druhým, nesoustředuje se na ty skutečné výzvy v těchto zemích. A v tomto smyslu odkaz na Evropský fond pro strategické investice ukazuje, že to přispívá k lepší soudržnosti, ale to mně připadá, že to příliš není podpořeno úkazy. V, roc, v odstavci 12 je řečeno, že EFSI přispívá k sociální a ekonomické mm, konvergenci v zemích, ale údaje ukazují, že je to spíše naopak. Protože většina těch investic probíhá v těch zemích, které mají nejvyšší úroveň rozvoje. Prakticky mm, minimální investice jsou jinde. 60 investic jde do pěti nejrozvinutějších ekonomik. A e, Můžeme jistě hovořit o tom, jak to EFSI funguje, jak je to v Evropské investiční bance, ale je to opravdu velká výzva ve světle přípravy na Junckerův plán 2. Jak vidíte, dá se tady diskutovat o více aspektech eh, ročního, roční analýzy růstu. Určitě potřebujeme ještě důležitou rozpravu ve větším počtu účastníků. Děkuji. Než předám slovo eh, paní Trebesius, chtěla bych říci, že mám stejný názor jako vy pane Pirinsky. To samozřejmě problém nevyřeší, ale chci vás informovat, že příští týden, poslední týden ve Štrasburku tohoto roku, budeme mít společné zasedání eh, Econ a Empl o, právě o, tomto, o této roční analýze růstu. A bude to 12. prosince ve Štrasburku. Ono to samozřejmě věci e, nevykompenzuje, ale bude to druhá příležitost. A doufám, že ve svých e, e, politických frakcích si nenaplánujete vánoční večeři, společnou vánoční večeři právě v době konání tohoto zasedání. Někdy je to prostě těžké. zajistit dostatečnou účast na schůzi, jak bychom si přáli. No tak teď má slovo paní Trebesius. Děkuji, paní předsedkyně. Um já bych k tomu také ráda řekla pár slov. E, Není to samozřejmě odpovědnost předsedkyně, jestli tady probíhá živá debata nebo ne. Záleží to na nás e, poslancích, jestli se zúčastníme schůze. E, Je důležité možná na to upozorňovat své kolegy, aby chodili na výbory i ve čtvrtek odpoledne. Eh, k té zprávě já děkuji paní zpravodajce za její práci. Eh, myslím si, že ta zpráva je vyvážená a objektivní, vyváženější a objektivnější, nežli tomu bylo v předchozích letech. Eh, je tady krásně zdůrazněn koncept subsidiarity a odpovědnost národních států. Eh, celkově ten dokument popisuje eh, aktuální pozitivní vývoj eh, hospodářství i situace na trhu práce. To je potěšitelné, ale není to žádný důvod k tomu, abychom přestali být pozorní. Stále je tu dost regionů, kterým se vede špatně a v těch slabších regionech eh, eh, se ani eh, nedaří dosáhnout zlepšení. Jedním z příkladů je Itálie, která se momentálně nachází v situaci nejisté budoucnosti a má před sebou velké hospodářské výzvy. A tyto problémy nemůžeme pořád svalovat na Evropskou centrální banku. Ehm, Mario Draghi dnes zřejmě oznámí prodloužení svého nákupního programu, a které, který zase pravděpodobně stlačí e, úroky nebo bude držet úroky na nízké úrovni. Ale e, na jedné straně je třeba ten program okamžitě ukončit, na druhé straně si musíme uvědomit, že zvýšení úroku bychom v Evropě prostě nezvládli. E, myšlenka komise, investice, strukturální reformy a rozumná fiskální politika, to je všechno chválihodné zadlužování některých eh, řešení dluhů některých zemí, Francie, Itálie například, není dostatečné. Eh, národní odpovědnost se musí posílit a eh, Eh, bylo by dobré eh, ulevit jihu tím, že se eh, oslabí jejich měny. Nezapomeňte, že budeme mít z důvodu demografických problémů spíše více nežli méně v budoucnosti. Já děkuji kolegyni za její vynikající práci, za skvělý dokument a těším se na další spolupráci. Děkuji. Thank you. Děkuji nikdo z GUE a no, L tady není. Jean Lambert vlastně teď předsedá jinému jednání, takže nemůže být přítomen. Takže paní Agia eh, je na řadě, prosím. Laura Agia. Laura Agia. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, paní Trebezius ujistit, eh, eh, že Eh, se nám až tak eh, dobře nedaří, ale zase jsme v neděli zachránili ústavu, takže to je lepší, než eh, se předpokládalo. 18 let jsme již si udrželi svrchovanost a po vítězství referenda Eh, pro eh, ne jsme prokázali, že Itálie je připravena si opatřit stabilní vládu a podívat se z čerstva na svoji budoucnost. Chtěla bych poděkovat paní eh, Ton za její prezentaci. Když čtu ten návrh stanoviska, tak mi tak spontánně napadá, Eh, eh, otázka, zdali žijeme obě na stejné planetě, protože já tady žádné oživení nevidím. Nevidím tady absolutně nic pozitivního v této Evropě, kde se údajně vytváří miliony nových pracovních příležitostí a kde se jakože realizují objekty e, cíle strategie 2020. Já jsem žiju v úplně jiné Evropě. Tohle není Evropa, ve které e, se pohybuji. Hovoříme o různých evropských nástrojích, které údajně způsobily počátek tohoto oživení Erasmus+, Plus a e, pakt konkurenceschopnosti pro podniky. Já bych ráda, kdyby se tady Eh, ukázalo, že dejme tomu nějaké zadané studie o dopadech by opravdu eh, prokázali, či eh, zdali je to pravda, či nikoliv. Tady ten tón je nesmírně optimistický ale zároveň se tady také hovoří o tom, že nezaměstnanost přetrvává, ale jenom tak jakoby okrajově se o tom hovoří. Je to pravda, která vadí, která eh, eh, asi tak jakoby více rozvedená mohla narušovat celkové vyznění zprávy já se obávám, jak říkám, že žijí asi v úplně jiné Evropě. V té mojí Evropě je 128 milionů eh, občanů, kteří eh, žijí na hranici chudoby. Je to každý čtvrtý občan eh, Evropské unie. Jedna čtvrtina všech občanů, o kterých se prakticky v tom dokumentu vůbec nemluví. A my si přece nemůžeme pohrávat se statistickými údaji, s makroekonomickými E, údaji. Nemáme právo si blahopřát za to, že jsme získali pár bodů, pár procent tam či onde. Situace ve většině e, členských států je kritická a bude tomu tak i nadále, pokud Evropská unie povede i nadále rozporuplné protichůdné politiky. Čekáme nová strukturální e, opatření a pak jsou tady vlastně je zapotřebí, aby e, se více e, pohnula situace s trhem práce. Musíme investovat do podniků, jinak si to e, rozpočtová, tato rozpočtová omezení, ta daňový, ty daňové kontroly, které chce a dozory, které chce Unie ještě více prosazovat, tak my víme, že je to něco, co drtí podniky. Třeba u nás v Itálii jsme toho svědky, takže proč proč Evropa i nadále vytváří nástroje konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky na jedné straně, zatímco straně druhé nutí členské státy, aby aplikovali úsporná opatření, restriktivní opatření vůči podnikům, které údajně jakože eh, chtějí eh, podporovat. Takže to je taková schizofrenní eh, politika, tahle ta úsporná politika. A dokud se nerozhodneme v Evropě eh, odblokovat eh, eh, investice pro růst, tak ty rozpočtová, ta rozpočtová omezení v duchu takzvané daňové odpovědnosti, tak občané budou, kteří žijí na hranicích chudoby, těch bude za chvilku 150 tisíc, 200 tisíc, až to bude většina evropské populace. Děkuji. Děkuji. A na řadě je paní Bizorto, prosím. Děkuji vám. V celém tomto návrhu stanoviska Jediný bod, se kterým bych, dejme tomu, souhlasila, je připomínka ohledně růstu a e, chudoby v Evropě. Hovoří se tady o různých návodech, e, kteří e, zmiňují ti či oni, včetně lidí zde v Evropském parlamentu. A člověk si tak klade otázku, jak Evropská unie si dovoluje Itálii vnucovat nějaké politiky, když na druhé straně dává 6 milionů eur takovému Turecku. To je opravdu velice závažné. Eh, řekli jsme, že tady je 118 milionů chudých v Evropě a 17 milionů osob, které eh, mají eh, v Itálii závažné ekonomické problémy. Co děláme tváří v tvář té to realitě. Máme eh, prostě na starosti vypracování další zprávy, dalšího dokumentu a v tom dokumentu se cituje nějakých dalších 50 různých eh, textů Evropského parlamentu, různá usnesení a různá sdělení, konkrétně sdělení komise, ale ve skutečnosti nemáme skutečnou odvahu, abychom se problému postavili čelem, nemáme odvahu ty problémy pojmenovat. A problém je právě ta společná měna společná měna vlastně ty země čím dál tím eh, více ochuzuje. Já jsem vlastně tady od roku 2009 a nikdy jsme se nebavili o euru. E, proč bychom nemohli vůbec e, třeba věnovat jednu hodinu, nemohli věnovat jednu hodinu aspoň euru, abychom e, si řekli, zdali to, zdali to má cenu. Tady se kolega zdá, kolegyně zdá se dobře baví, ale miliony Italů se moc nebaví, ale od neděle se začínají trošičku usmívat, protože jsme vyhráli referendum, osvobodili jsme se ho od Renziho a především to bylo velmi eh, hlučné ne směrem k Evropě eh, abychom upozornili evropské představitele na to, že situace se tady bohužel může eh, zhoršovat, pokud budeme pokročovat v této politice. A já se ptám, zdali nám euro k něčemu je, zdali by nebylo třeba něco změnit. Nevím co si na, o tom myslí tady paní kolegyně, ale já osobně si nemyslím, že bychom mohli pokračovat tak jako dosud. A ptám se všech kolegyň a kolegů, eh, zdali by nebylo možné, abychom zde v Evropském parlamentu mohli alespoň 60 minut věnovat otázce eura, když už tady hodiny trávíme zbytečnými řečmi. Hodinu na to, abychom si eh, navzájem řekli, co se změnilo od doby, kdy euro vstupilo v platnost. Abychom si řekli, zdali se Evropanům lépe daří díky zavedení eura. Předsedkyně, děkuji. Je tady někdo z komise, kdo by si chtěl vzít slovo k tomuto tématu? Paní Toma? Ne? Mohu? Děkuji. Komise sleduje rozpravu se zájmem. My bereme na vědomí vaše připomínky. My nebudeme teď v tuto chvíli to komentovat více, protože příští ponděle, pondělí se koná jednání s eh, komisařkou Tyson. Eh, je to společné jednání a paní komisařka se těší na výměnu názoru na toto téma a na další témata. Předsedkyně, děkuji. Ano, prosím. Paní Tom, máte slovo. Já se pokusím být stručná, děkuji. Na počátku rozpravy jsem měla takový pocit, že jsme tak jako trochu všichni ze stejné politické frakce. Já jsem do toho eh, materiálu vedla nějaké terma, eh, termíny, klíčové eh, termíny a teď vidím, že to je jinak. Já doufám, že E, to není e, odraz toho, že sociální témata nejsou nejsou tak důležitá. Lidé jsou samozřejmě hodně vytíženi. Jistě musíme mluvit o daňové politice, o investicích, o ekonomickém oživení a tak dále. Já částečně souhlasím to, s tím, co e, řekl italské kolegyně. Vždycky, když hovoříme o sociálních tématech v Evropské Eh, unii, tak je to eh, taková jako průměrná teplota eh, v nemocnici. Někomu se daří dobře, někomu trochu hůř, někomu vůbec nedobře. a to je důvod, proč čekám vlastně na vaše návrhy. Myslím, že pokud se podívám zpátky do předchozích let, tak tam bude patrně nějakých 300 až 500 eh, pozměňovacích návrhů a my budeme mít příležitost o těch kontroverzních tématech mezi stínovými zpravodaji na jednání s nimi eh, to všechno prodiskutovat. Pan, eh, ale pokud hovoříme, pardon, o panu premiérovi Rencimu, o evropských, o euro a tak dále, vy jako všichni ostatní poslanci můžete zorganizovat nějaké slyšení, já ráda přijdu, ráda si popovídám o společné měně, ale tady to vnímám jako něco, co je opravdu opravdu mimo rámec toho, o čem dnes máme diskutovat. Thank you. Děkuji vám. A teď ještě informace. Termín pro pozňovací návrhy. Pouze v angličtině, prosím. 14. prosince. 18 hodin odpoledne. Schválení Eh, v EMPL 25. až 26. ledna a schválení na plenárním zasedání druhá únorová plenární schůze. Já jsem si jistá, že je možné vrátit se těm otázkám, které jsme měli v rámci tohoto bodu projednat, že k tomu bude možné se ještě vrátit. na tom společném zasedání, o kterém jsem mluvila v pondělí. Je to pondělí, že? Tak budeme pokračovat. Další bod na programy, to je bod 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je to Jsou to tedy jsou to tedy eh, návrhy stanoviska k udělení absolutoria. Je to souhrný rozpočet EU a dále také e, jsou to agentury. ETF, Eurofront, EU, OSH, CDFOP. Paní Harkin tady není, ale vy, paní Toma, ji dnes zastoupíte. Dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem paní Harkin bych chtěla probrat eh, tento bod a současně eh, také vám dám eh, naše, naše pozici k těm šesti dalším. Je to znamená k těm, nejenom k souhrnému rozpočtu, pro které, za toto stanovisko zodpovídá paní Harkin, ale také těch zbývajících ještě šest eh, stanovisek, eh, eh, což jsou tedy agentury. Dáme ten názor, že je to podle předpisů, podle pravidel a všechno je tam správně zastoupeno. Paní Harkin ví, že současné zveřejnění návrhu změnit eh, předpis, eh, který se týká také eurofondu, to vše také zachování. Jo, já se omlouvám, ale nejsem schopna to po ní přečíst. Ehm, to vše tedy ukazuje, že dochází k dobré spolupráci a výměně názorů mezi agenturami v rámci Eh, sítě agentur EU, což eh, přispívá k lepšímu rozdělení a zvládání aktivit. Jde o systematickou spolupráci mezi ETF a SEDECOP a také spolupráce s ILO a také provádění společného postupu eh, k decentralizovaným agenturám EU a provádění příslušné cestovní mapy. Teď se podívejme na jednotlivé eh, agentury jednotlivě. Kromě vlastního příspěvku k provádění Evropského strategického rámce bezpečné práce v roce 2014 až 2015 jde také o současnou revizi ehm, příslušných směrnic Eh, které nebyly vždy všude plně eh, realizovány. Pokud jde o Eurofond, eh, tak tady paní Harkin se domnívá, že Eh, v roce 2015 eh, došlo k dobré realizaci pláne a je také spokojena tím, že eh, došlo k dohodě mezi agenturou a Jirskem a že vše bylo náležitě realizováno. Současný čtyřletý program je tedy prováděn a je tady mm, zveřejňována celá řada studií které, a analýz, které jsou prováděny také eh, ví, že za rok 2015 došlo k dobrému plnění rozpočtu. 98,5 eh, bylo realizováno a také eh, je to využíváno pro příslušnou oblast. Dále je tady specifická analýza informace pro jednotlivé země. Dále eh, Evropská nadace pro zlepšení životních pracovních podmínek. Tak eh, tady 1. Eh, ledna 2015 začalo realizace programu a to bylo plně realizováno. Na 96 je realizováno oproti stanoveným cílům a také pracovní program je velice pozitivní. Eh, tato eh, nadace dobře využívá svých aktiv a konečně je tady absolutorium, které se týká všeobecného rozpočtu EU eh, e za rok 2015, tak tady se Marian Harking domnívá, že jde o malý pokles asi o půl procenta oproti loňskému roku, což je stále ještě pořád nepřijatelné má obavy, že členské státy možná nemají dostatek informací, aby eh, mohly napravit určité věci. A v této informaci eh, to mohlo být o 2,4 levnější. Ehm, jsme si vědomi doporučení účetního dvora eh, za období do roku 2013 a jde tady o pravidla způsobilosti v období 2014 až 2015, což by mohlo být určitým vodítkem pro členské státy o tom, jak zjednodušit zbytečně složitá pravidla. Vyjadřuje obavu, že koncem roku 2015 více než 20 příslušných eh, orgánů, které zodpovídají za strukturální a další evropské fondy, ještě nejsou zcela ustanoveny a že to tedy znamená spoždění realizace rozpočtu v období 2014 až 2015. Thank you. Uh, Děkuji vám. A e, protože je nás tady tak málo, tak e, já jen přečtu časový harmonogram. Termín pro pozměvací návrhy 14. prosince v poledne, schválení ve výbore EMPL 25. ledna, ehm, hlasování v příslušném výboru 22. až 23. března a schválení Eh, na plenární schůzi koncem dubna 26 až 27. Eh, I'll give the floor to... A dám slovo paní Stevens, eh, která by ráda něco řekla k tomuto bodu na pořadu jednání. Prosím, paní Stevens. Thank you for giving... Děkuji vám, že mi dáváte slovo, paní předsedkyně. Okay. Thank you for giving me the word. Děkuji, že mi dáváte slovo, paní předsedkyně. Já omlouvám se tady za malý zmatek eh, z naší strany. Já tady vidím stanovisko eh, Ahad Bashir. Amžad Bashir, mám to k dispozici, ten tady bohužel ne, nemůže být. Tedy chceme poděkovat eh, zpravodajce za zprávu a souhlasíme s celou řadou zmíněných eh, bodů. Eh, ráda konstatuji, že letos v oblasti sociálních otázek a zaměstnanosti se problémy snížily, zejména z hlediska chybovosti, tak jak jsme to viděli v absolutoriu za rok 2014. Nicméně se obávám, že toto oblast, nebo lepší, řečeno toto chybovost, je stále ještě hodně vysoká a že ji eh, zdůrazňuje také eh, zpráva účetního dvoru. Jak paní Harkin říká, eh, je tady v současném období v provádění nebo v plnění rozpočtu problém, který se projevuje v období 2013 až 2017. Koncem předchozí programovacího období se zdůrazňovalo, že je třeba zabránit spožděním při provádění, která, ke kterým docházelo dříve a naše frakce konstatuje, že se situace naopak ještě dále zhoršila. Můžeme podpořit výzvy k tomu, aby komise zvážila, jaký je tady prováděcí mechanismus pro EFSI do budoucna aby se přijala nějaká opatření na zjednodušení. Jen ECR e, e se zaměřuje na výsledky provádění politik a na metody, které e, se vyjadřují prostřednictvím ukazatelů, vyjadřujících, jak se plní programy. Podpořili bychom takovéto kroky, které by zašly ještě dále. Pokud je o agentury, ECR se dlouho domnívalo, že jsou tady e, systémové nedostatky a neúčinnosti u agentur a že je tady velký prostor pro úsporu rozpočtu. ECR si cení Eh, úsilí, které vyvíjejí agentury, aby vyvinuli synergie ve vzájemném působení a aby se zabránilo tomu, že se stejná práce dělá na dvou místech. Chci poděkovat paní Harkin za důkladný text. ECR předloží eh, určité pozněvací návrhy k těm bodům, které jsem tady zmínila a bude konstruktivně spolupracovat se všemi kolegy. To je tedy uh, pozice pana Bašíra. Děkuji vám. Děkuji, paní Stevens. Není nás tady mnoho, jak sama vidíte. Můj návrh tedy je, abychom eh, tuto věc ukončili. Máme ještě jeden bod na programu. Já myslím, že asi není příliš užitečné tento bod eh, probírat, když je nás, když je nás tady tak málo. Paní Stevens, vy jste zpravodajkou právě u tohoto bodu, ale já navrhuji, abyste měla příležitost o tomto bodě informovat výbor, eh, až bude přítomno více členů. Já tedy navrhuji, abychom to nechali na příští zasedání. Takže termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 14. prosince. Ale v každém případě hlasování eh, bude až koncem ledna ve výboru. Já myslím opravdu, že není, eh, není užitečné jednat, když jsou tady přítomní pouze tři členové, abychom tedy dále pokračovali v tomto zasedání v přítomnosti pouze tří poslanců. Please. Uh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto chápu vaše eh, pocity tváří v tvář tomu, že je tady tak málo lidí. Eh, myslím, že bychom mohli tedy ten termín 14. prosince, což je příští týden, ještě přehodnotit protože bych neměla možnost hovořit před tím termínem. Já tady klidně mohu své um, svoje vystoupení přednést nyní. Okay. So, thank you, chair. Děkuji. Takže paní předsedkyně, eh, teď se tedy jedná o eh, příslušnou smlouvu. Já bych chtěla poděkovat komisi za návrh. Musím říct, že Unie eh, lidí, eh, osob s vadami zraku a eh, byla velmi pozitivní. Je třeba prostě, eh, aby přestala existovat tato situace, eh, která neodpovídá lidským právům lidí s zrakovým eh, postižením. Co se týče přístupu ke knihám, máme morální povinnost, abychom zajistili, že všichni ke knihám budou mít přístup. Knihy nejsou pouze důležitou učební podmínkou, ale zároveň jsou také velice zásadní pro to, abychom si učinili představu představu o světě. Takže já musím říct, že v tomto směru eh, sledu, eh, mám stanovisko podobné stanovisku eh, amerického svazu a CDFOP. Tady jde například o přístup k informacím, o přístup k informacím a e, komunikaci a e, říká CDFOP a tak to také bude znít můj pozměňovací návrh. Zároveň lidé, kteří mají problémy s e, učením, nejsou pouze například dyslektici, kteří, kterým činí potíže číst knihy v té tradiční formě. V dalších pozměňovacích návrzích chci zajistit, aby informace informace, jak online, tak offline, byla přístupná, vzhledem k tomu, že technologie postupuje rychleji než legislativa a my vlastně nevíme, jaký přístup, jaký bude přístup ke knihám a informacím v již blízké budoucnosti. V neposlední řadě se mi zdá velmi zásadní, aby organizace pro lidi s postižením si mohly také stanovit svá, své priority a aby se tyto priority odstly v eh, navrženém textu komise komise. Na to je určitá doba. Vzhledem ke směrnici 2001, jinými slovy, eh, tento můj první přístup, eh, příspěvek se týkal nařízení a teď, když dovolíte, bych ráda ještě hovořila o směrnici. Mé eh, pozměňovací návrhy eh, jsou velmi podobné jako ty, které jsem stručně uvedla pro nařízení. Chtěla bych tady zdůraznit, že obsah online i offline musí být eh, dostupný a podle definice americké smlouvy bych chtěla také rozšířit, a to činím v pozměňovacím návrhu, definici tak, aby tam byli zahrnuti i ti, kteří mají fyzické eh, postižení a nemohou eh, zacházet s knihami. Základní práva přece zakazují diskriminace pro lidi s postižením, což je velmi zásadní i pro tuto směrnici. Zároveň se domnívám, že je velmi zásadní, aby organizace lidí s postižením byly zahrnuty a eh, Evropská unie nevidomých eh, toto také velmi podporuje a souhlasí s mými pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji, že jste tady. A děkuji za práci, eh, kterou jste eh, vykonala. Já musím říct, že nemáme možnost abychom něco udělali s lhutou pro pozměňovací návrhy, takže zůstává 14. Eh, prosince a 25. 26. se bude přijímat text na EMPL a hlasování Jury bude 31. Eh, ledna, což znamená, že máme po schůzi. Já jsem si jistá, že se budeme muset eh, nějakým způsobem k těm věcem vrátit eh, konkrétně k bodu, který jsme eh, měl, k bodům, které jsme měli na pořadu jednání od 10 do 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Možná, že to bude součástí naší diskuze ve Štrasburku, kde máme jednání s výborem Ekon. Tam možná vzniknou eh, předpoklady pro to, aby kdyby tam třeba byly nějaké dotazy, tak aby zazněly k těm tématům, eh, s kterými jsme se nemohli vypořádat způsobem, který je obvyklý. Když jsou ještě eh, poslankyně a poslanci v budově a mohou se zúčastnit. Ale sejdeme se znova Sorry, I think we must, uh, uh it, it's no... Eh, já se omlouvám, říká předsedkyně, myslím, že není dobré takto mm, pracovat. Můj návrh zní, abychom paní Stevens poděkovali za její práci a abychom se eh, vrátili k bodům 10, 11, 12, 13, 14, 15, tím či oným způsobem při našem zasedání ve Štrasburku příští týden. Takže všem srdečné díky.